Good afternoon, colleagues, and welcome back to our committee. Before we uh, settle... Vážení kolegové, dobré odpoledne. Chci tady přivítat eh, naše hosty z Somálska, kteří se budou účastnit našeho dnešního zasedání. Um, the delegation are visiting Brussels this week in order to promote tato delegace je tento týden v Bruselu, abychom si všichni připomněli problematiku eh, somálských území, setkávají se se zástupci evropských institucí. Delegaci vede ministr zahraničních záležitostí pan Bihionis, eh, jehož doprovází ministr pro plánování pan Sal Aishire a zvláštní poradce Nima Elmi zástupce Bruselu, pan Mohamed Dua a další. Vítám vás jménem našeho výboru na dnešním zasedání. Dnes bude probíhat diskuze o činnosti Evropské investiční banky, o tom, jak činnost této banky může pomoci rozvojovým zemím a e, samozřejmě se vítání během e, dnešního odpoledne na našem zasedání. Děkuji vám že jste se dnes dostavili a samozřejmě, že můžete zůstat nebo odejít tak, jak budete dnes odpoledne potřebovat. Dostáváme se tedy k osmému bodu na programu jednání. To jsou hlavní činnosti Evropské investiční banky eh, s důrazem na iniciativu na zvýšení dopadu finanční pomoci v rámci eh, 11. Eh, rámce pomoci. Máme tady pana eh, pan Balekomena. Víme, že Evropská investiční banka investuje v zemích AKT již eh, dlouhé roky a v rámci 11. rozvojového fondu jsme alokovali 11 miliard, 5 miliard, pardon, do eh, takzvané dotační položky na financování, které je eh, orientováno na celospolečenské přínosy. Soustředíme se na zranitelné skupiny, jako jsou mladí lidé, ženy, na vysoce rizikové investice. V našem výboru diskutujeme teď o tom, jakým způsobem rozvojovou, finan- rozvojovou pomoc v budoucnu financovat. Měli jsme zde zástupce OECD, pana Solheima. Zpracovali jsme také tři zprávy, které jsou relevantní pro naši i vaši práci. První se týká financování rozvoje, druhá zpráva se týká domácích zdrojů samotných rozvojových zemí a třetí role soukromého sektoru. Všechny tři záležitosti jsou věci, kterých, eh, kterým se také věnujete v Evropské investiční bance EIB. Takže vás tady vřele vítáme. Eh, řada poslanců v našem výboru jsou novými poslanci anebo nově působí v našem výboru, takže možná by bylo dobré, kdybyste se na úvod trochu vyjádřil i obecně k historii vaší banky. Máte slovo. Děkuji, děkuji za pozvání do vašeho výboru. Jsem velice rád, že zde mohu být a jak už jsem eh, říkal, jak, jak jste řekla vy, paní předsedkyně, tak odpovídám jako místo předseda EIB eh, za úvěrové činnosti mezi, mimo Evropskou unii. To je tedy hlavní součást eh, mé práce. Soustředíme se na Jižní Afriku, Turecko, AKT a zámořská území. Další záležitosti jsou odpovědností mých kolegů, takže já se teď soustředím na investice, kterým se věnuji já ve své eh, kompetenci a po svém vystoupení se těším na případnou diskuzi o záležitostech, které vás zajímají. Takže nejprve něco málo Evropské investiční bank. Jsme Evropskou bankou, bankou Evropské unie jsme jedinou finanční institucí, která eh, podporuje takto přímo evropské politiky. Byli jsme vytvořeni podle římské smlouvy a vlastní nás 28 členských států Evropské unie. Eh, guvernéry banky jsou většinou ministři financí jednotlivých členských států, tedy našich akcionářů. Jsme zároveň také největším nadnárodním věřitelem ve světě a to možná je málo známá skutečnost, náš úvěrový objem je zhruba 70 miliard eur ročně. V loňském roce to představovalo téměř 76 miliard eur. Zhruba 90 všech úvěrů eh, se soustředí na Evropskou eh, unii, nicméně investujeme zhruba 7 miliard eur také za hranicemi Evropské unie, což je obrovská suma peněz a tímto způsobem mimo Evropskou unii investujeme již více než 50 let. Ve své práci každý den úzce spolupracujeme s Evropskou komisí, pochopitelně také s ESVČ a my doufáme, že také zintenzivníme spolupráci s poslanci Evropského parlamentu během nového pětiletého mandátu. Myslím, že tato spolupráce je nutná, pokud chceme skutečně podpořit ehm, zahraniční politiky a priority Evropské unie. EIB je investiční bankou, která se soustředí na e, rozvoj, což je velice důležité pro naši zahraniční činnost. Jakožto finanční instituce to je eh, zřejmé, podporujeme finančně životaschopné a odborně a technicky kvalitní projekty, které přinášejí přidanou hodnotu. Tyto projekty vždy musí splnit naše velice přísná kritéria a musí dodržovat veškeré legislativní požadavky, na něž se shodneme v rámci Evropské unie a o kterých diskutujete vy také v parlamentu. Ve svých činnostech eh, jsme dosti závislí na našich partnerských eh, zemích. Společně s nimi identifikujeme projekty, které mohou mít eh, zásadní rozvojový dopad. Ehm, jsme také závislí na investičním klimatu v regionu či zemi, kde působíme. To znamená, že vyžadujeme kvalitní řízení, právní stát a podporu eh, naší partnerské protistrany. Měli byste také vědět, že nikdy nefinancujeme eh, projekty ze 100%. Naše finanční spolúčast se pohybuje mezi 30 až 50%, to znamená, že zároveň hledáme i eh, protistrany, partnery, kteří by se s námi chtěli podílet na investici. To znamená, že žádáme eh, příznivé investiční prostředí, kvalitní zprávu, protože tak můžeme snáze podnikat. Přestože jsme největší finanční, veřejnou finanční institucí na světě, tak ehm, jsme přece jenom institucí s eh, do určité míry omezenou působností, to znamená, že nepůsobíme úplně eh, všude a je pro nás velice důležitá spolupráce s dalšími mezinárodními finančními institucemi, ať už jde o ADB, Světovou banku, IFC, ale spolupracujeme také s bilaterálními finančními institucemi, jako je KFV, AFD a další. Podporujeme udržitelný růst a tvorbu pracovních míst a tím se snažíme účinně snižovat chudobu. Měříme výsledky z dopadu svých projektů jak finančně, tak i nefinančně prostřednictvím takzvaného rámce pro měření eh, výsledků RMF. Tento rámec byl zaveden před eh, dvěma lety v roce 2012. Klademe důraz na rozvoj soukromého eh, sektoru Myslím, že je zjevné, že rozvoj a výzvy v rozvojovém světě není možné eh, řešit eh, čistě z pozice veřejného sektoru. To znamená, že mm, spolupráce a podpora soukromého sektoru je velice eh, důležitá a je to v souladu i s evropským plánem v této oblasti protože eh, kvalitní firmy a podniky mohou zásadním způsobem přispívat k rozvoji a ke snižování chudoby, což uznává také Evropská komise ve svém nedávném sdělení o soukromém sektoru a rozvojové pomoci. A já vím, že eh, zatím to si stojí i váš eh, výbor. My jsme o tom včera diskutovali s panem Devou, ale ten je teď zřejmě pohlcen svým dokumentem. Jak eh, dobře víte, tak malé a střední podniky jsou hnací silou ekonomik a my jsme svědky toho, že malé a střední podniky mají často potíže se získáváním financí. Snažíme se tedy směřovat naše financování prostřednictvím místních partnerských eh, bank eh, a kapitálových fondů. Poskytujeme takto peníze malým podnikům, mikropodnikům a snažíme se rozvíjet místní finanční trh, čímž si myslíme, že vytváříme nová pracovní místa, přispíváme k růstu a k vyváženému ekonomickému růstu a podporujeme inkluzi. Pokud si pročtete výhled Mezinárodní organizace práce, pokud jde o mm, zaměstnanost v roce 2015, tento výhled byl publikován v tomto týdnu, tak uvidíte, že situace mladých lidí, pokud jde o zaměstnanost, konkrétně eh, mladých žen, se neustále zhoršuje, přestože došlo k mm, zásadnímu růstu v některých zemí, například subsárské Afriky. To je další důvod, proč se chceme dále snažit zvyšovat investice do tohoto odvětví. My jsme implementovali například eh, v Africe eh, jeden regionální projekt názvem Private Enterprise Finance Facility. Eh, byl to projekt, který eh, financoval riskovější projekty mm, malých a středních podniků, eh, kdy jsme poskytovali úvěry se splatností až 10 let, což bylo v těchto zemích potřeba. Prostřednictvím tohoto finančního nástroje jsme poskytovali úvěry v místních měnách i v amerických dolarech, čím jsme chránili konečné příjemce proti eh, fluktuaci směného eh, kurzu. Přispěli jsme takto k desítkám mikropůjček malým a středním podnikům v sociálním i zdravotním sektoru, což vedlo k tvorbě pracovních míst eh, v místním hospodářství. My jsme infrastrukturní a regionální bankou a naši partneři Eh, někdy mají pocit, eh, že stojíme o velké projekty, pouze o velké projekty, ale my se snažíme zaměřit eh, i na malé a střední podniky, na mikropodniky a usilujeme i o podporu těch nejdrobnějších prvků a složek ehm, místního hospodářství. Nicméně proto samozřejmě je potřeba mít eh, i správnou infrastrukturu a my jsme infrastrukturní bankou, ačkoliv se teď více přesouváme k podpoře malých a středních podniků, tak přesto eh, velkou součástí našeho portfolia zůstávají velké infrastrukturní mm, projekty, ať už jde o dopravu, energetiku, telekomunikaci, eh, zajišťování přístupu k vodě či mm, k hygienickým zařízením. Máme rozsáhlé zkušenosti, které jsme získali během poskytování eh, financování a ve své činnosti bereme ohled na eh, na klima, na životní prostředí, podporujeme nízko na uhlíkovou dopravu, eh, infrastrukturu, která je odolná vůči klimatickým změnám. Snažíme se to exportovat znalosti, které máme, které jsme získali i našim partnerům mimo EU. Náš podnikatelský model se soustředí na financování investičních projektů a to, co děláme mimo Evropskou unii, je, že je vlastně dosti srovnatelné s projekty, které realizujeme v rámci EU. Jak už jsem říkal, naše finanční spoluúčast na projektech je maximálně 50%, to znamená, že se snažíme mobilizovat investice i z jiných institucí, ať už jsou to instituce soukromé nebo eh, veřejné a pro ně získat eh, terénu podporu. Snažíme se samozřejmě poskytnout i odbornou pomoc při realizaci těchto projektů. Máme rozsáhlé zkušenosti v této eh, oblasti. Poskytujeme také úvěry s další délkou splatnosti než běžné komerční eh, instituce. To jsou tedy výhody, eh, především tedy ta delší splatnost a naše odborné znalosti kterých si eh, příjemci pomoci zvláště cení a myslím si, že to je eh, důležitější než eh, cena, kterou nabízíme. Naštěstí máme úvěrový rating 3A, jsme tedy velice konkurenceschopní na, na trhu. Já také odpovídám za, za fond banky, takže jenom doufám, že náš podnikatelský model se v tomto ohledu nezmění, protože se snažíme poskytovat výhodné financování a protože výhodně prostředky získáváme, snažíme se tuto výhodu poskytovat i dále našim příjemcům. Propojujeme evropské granty eh, s dalším úvěrovým financováním. V případě zemí, které mají nízké příjmy, tak tam se snažíme zajistit, že nastavíme takové podmínky pro čerpání úvěrů, které budou eh, z dluhového hlediska eh, udržitelné. Tady je důležitý jeden prvek Junckerová plánu a je to přesun od čistě dotačních prostředků právě k těmto smíšeným eh, úvěrovým eh, nástrojům. A já si myslím, že když to může fungovat v rámci Evropské unie, může to fungovat také mimo Evropskou eh, unii, což propaguje i celá řada členských států ve svých rozvojových politikách. Uvedu příklad jedna, jednoho projektu, velice zdařilého projektu větrné farmy, větrné elektrárny u jezera Turkana, kde došlo k tomuto mm, smíšení pomoci. Je to větrná elektrárna s kapacitou 310 MW a je to největší projekt tohoto druhu, který se dnes v Africe buduje. Je to také největší soukromá e, investice v historii Keni. Celkové náklady na projekt se pohybují někde v řádu 625 milion eur, zatím, s tím, že my půjčujeme 200 milionů eur a další 20 milionů eur půjde z svěřeneckého fondu EU Afrika. Je to svěřenecký fond, který se soustředí na podporu regionální infrastruktury a udržitelných energetických projektů v subsaharské Africe. Toto smíšení evropských grantů a úvěrů Evropské investiční banky eh, umožnilo zrealizovat eh, tento projekt, zajistit mu dostatečné financování, dostatečný a potřebný kapitál a my doufáme, že tato elektrárna bude připravená k uvedení do provozu v roce 2017. Teď pokud dovolíte, nebudu už mluvit příliš eh, dlouze, ale přece jenom si využít této eh, příležitosti a informovat vás eh, o humanitární krizi, s ní jsme se museli utkat, což byla epidemie eboli. Evropská investiční banka není humanitární institucí poskytující granty. V mezinárodním kontextu jsou zde jiné organizace, které jsou k tomu lépe vybaveny, ať už jde o mm, eh, eh, Světovou zdravotnickou organizaci nebo Evropskou komisi. Nicméně se snažíme regionu pomáhat. Eh, v roce 2014, na sklonku roku 2014, jsme podepsali úvěr ve výši 60 milionů eur na modernizaci vodní elektrárny v Gineji, kdy eh, je opět eh, úvěr mnohem výhodnější, tak aby země měla větší flexibilitu. V roku jsem podepsal také dvě, eh, dva projekty na spolufinancování mezinárodního letiště v Monrovi v Liberii. Podepsali jsme také kontrakt na 50 milionů eur na přípravu eh, klinických eh, eh, zkoušek vakcíny, což tedy úzce souvisí s epidemí Ebola. Dále jsme věnovali 75 milionů eur mm, na projekt integrovaného elektrického trhu v Sierra Leone, Guinea, Liberii a pobřeží Slonoviny. Zvažujeme eh, také projekt distribuce vody v Kabala v Mali, podobný projekt v Gini a několik mikrofinančních eh, operací v tomto regionu. Chceme tedy zůstat v tomto regionu eh, aktivní a snažíme se nacházet nové způsoby, jak přispívat k celosvětovému boji s touto chorobou. Spolupracujeme úzce s ESVČ, s Evropskou komisí a dalšími institucemi. Evropská investiční banka se snaží neustále e, zvyšovat přidanou hodnotu projektů, které financuje. Snažíme se tedy směšovat e, zdroje financování, jak už jsem e, vysvětloval, rozšiřovat kapacity, úvěrové kapacity, množství nástrojů, které máme k dispozici a snažíme se tak diverzifikovat dopad naší pomoci. Jak už řekla paní předsedkyně, jsme velice rádi, že byla schválena dotační položka 500 milionů eur, čímž budeme mít možnost financovat také projekty s vyšším rizikem, které ovšem mohou přinést větší celospolečenské přínosy. Chceme se soustředit na společenské, demografické problémy, zaměstnanost žen, zajištění dodávek potravin a obnovu po ozbrojených konfliktech a řešení environmentálních problémů. V loňském roce jsme schválili například tři konkrétní projekty. Projekt Nova Star, což je fond pro eh, vznikající africké eh, podnik, podniky které se snaží naplňovat základní eh, potřeby a eh, řešit základní eh, společenské problémy. Soustředí se na vzdělávání, zdravotnictví, malý agrobiznis, přístup k potravinám, vodě a informacím. Také jsme schválili investici do TCX, který má zlepšit přístup k mm, malým a středním podnikům přístup eh, k místnímu eh, financování, což opět přispěje k vyváženějšímu ekonomickému růstu a eh, Dále se podílíme také na finančním nástroji pro oblast Karibiku a Pacifiku, kde se snažíme podpořit mikropodniky a domácnosti s malým příjmem. Očekáváme, že Přibližně polovina ze 128 tisíc přímých příjemců budou ženy. Rok 2015 je rokem, kdy budou schváleny cílem udržitelného rozvoje, což samozřejmě bude mít dopad také na náš rozvojový program. Snažíme se bojovat s chudobou a tento cíl zůstane platný také eh, v dalších eh, letech, ale nechceme zapomínat obecně na rozvojové financování, oblast energetiky, nových technologií, udržitelnou spotřebu a produkci. Chceme prosazovat eh, tyto nové cíle a zajistit jim financování. Chceme, aby naše financování přineslo konkrétní a hmatatelné projekty a výsledky. Těšíme se na to, že sehrájeme svoji roli ve snaze celé Evropské unie podpořit udržitelný rozvoj a maximalizovat eh, dopad projektů, které financujeme v úzké spolupráci s Radou, komisí a v neposlední řadě samozřejmě také s vámi, s Evropským parlamentem. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskuzi s vámi, jsem vám k dispozici. Děkuji. Okay, colleague. Milí kolegové, pan Neuser je prvním, paní Pastereče bude druhým řečníkem. Eh, děkuji vám, pane Fan Balekomene, za tento příspěvek. Já si myslím, že eh, v zásadních bodech, co se týče práce této banky, tak s tím souhlasíme. Je důležité, abychom se Eh, soustředili na soukromé investice a je důležité, abychom tady o tomto na plénu hovořili. A já si myslím, že investiční banka pracuje určitě na se ubírá správným směrem. Já si myslím ale, že je důležité, abychom se podívali také na praxi. Eh, my, jsme, my máme kontakty s našimi kolegy z AKP. Oni se nás ptají, protože my jsme jejich eh, partnerem pro rozhovory. Oni se nás ptají, jak eh, konkrétně by se mohla provádět eh, realizace implementace těchto finančních prostředků. A jak funguje takovýto projekt v praxi, když například vláda nebo parlament rozvojové země řekne, my bychom chtěli například investovat do obnovitelných zdrojů. A je-li tam ta politická vůle, tak e, nejdřív tedy vystupuje jako komise, jako aktér, e, nebo vy jako banka, anebo společně se postupuje. Bylo by pro nás určitě užitečné, kdybyste e, mohli našim kolegům vysvětlit, jak toto funguje, tedy jim pomoci. My samozřejmě je odkazujeme na vás, ale je dobré, aby měli přímý kontakt. A potom poznámka z mé strany. Týká se to oblasti investic 90% v Evropě, 10% v rozvojových zemích. Existuje tedy nějaká tendence z vaší strany, že by se tento objem změnil tak, aby se investovalo více do rozvojových zemí? Budeme um, postupovat následovně. Dvě, tři otázky. Máme ještě 25 minut paní Befera Bastareče. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám za to, že jste dnes eh, s námi. Děkuji vám také, pane Balekomeme. Děkuji za to, že jste sem přišel. Doufám, že slyšíte moje tlumočení. Číslo 8. Dobře, děkuji. Děkuji, pane Balekomeme. Děkuji vám tedy, že jste přišel sem k vám na tento výbor pro rozvoj. Děkuji vám, že jste eh, představil hlavní hodnoty investiční banky. Já si myslím, že můžeme si poblahopřát k tomu, že máme takového dobrého partnera, obzvláště v této době, kdy je tak eh, obtížné eh, získat hodnocení 3A a e, také bych e, se chtěla vrátit k jedné větě, kterou jste e, zde zmínil, tedy ta referenční hodnota banky. Je důležité, aby ty projekty byly funkční, aby splňovaly všechny požadavky a aby získali vždy poradenství ze strany všech zúčastněných zemí je, eh, líbí se mi, že jste hovořil o tom, aby se zvýšila přidaná hodnota těchto projektů. Já bych se chtěla zeptat na konkrétní projekt z mé země, ze Španělska, který eh, právě byl eh, financován 50%, bylo to 800 milionů eur a jmenuje se Ciutat de Cremona, je to státní škola, která je ve Valencii a žáci 8 let tam chodí do školy, do, jsou to mm, takové mm, prozatímní, eh, je to prozatímní zařízení a přesto, že je to v plánu, jak říkám, eh, vaše banka tedy měla investovat, ale bohužel tyto peníze nebyly eh, poskytnuty, ani se ta škola nepostavila a ani to nebylo schváleno v rozpočtu naší regionální vlády, také nebyly E, předloženy účty, ani tam není žádná dohledovatelnost. Já bych se tedy chtěla zeptat, v případě těchto projektů, které se rozvíjejí v členských státech, jedná se o rozumnou částku 800 milionů eur, ale samozřejmě je to hodně peněz. E, jakým způsobem e, vaše banka na toto nahlíží, protože vy tento projekt financujete a jak nahlížíte na to, že děti chodí tedy do těch, musí být v těch prozatímních budovách, vy jste eh, v červnu řekli, že analyzujete akční plán, eh, na kterém eh, pracovala regionální vláda Valencie. Tak jaký výsledek jste obdrželi z této analýzy a jakou odpovědnost si myslíte, že má v tomto případě regionální vláda Valencie? na této práci. Já bych vám chtěla říci, že já jsem zástupcem tedy španělských občanů my eh, sázíme eh, samozřejmě na evropské instituce, které jsou eh, garantem transparentnosti a chtěla bych tedy, abyste o tom pohovořil. Já nevím, zda teda dostaneme odpověď k tomuto konkrétnímu projektu, zda je to v rámci odpovědnosti EIB. Pane Devo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, ženy pane předsedo. Ano, ta naše konverzace byla úžasná včera ještě ovšem jedna jednoduchá záležitost, jak podpoříme některé z rozvojových zemí, aby se dostaly do části spíš služeb, poskytování služeb bez industrializace a tak dále. To znamená, co bychom museli udělat. To znamená, aby teda došlo, aby se posunuli vpřed, pokud teda by investovali do této oblasti. Protože například bez elektřiny by nemohli pokročit s elektřinou ovšem. To znamená, jakým způsobem tato bude fungovat, eh, jakým způsobem zda to bude nějakým způsobem leasingu, nebo jakým způsobem budeme financovat tyto projekty, například dostatek takových projektů, který by se zapojil soukromí partner v rámci provozu, nebo poté by to prodal nějakým způsobem vládě, nebo jakým způsobem bychom mohli eh, využít například v rámci Světové banky finanční prostředky nebo nějakým jiným způsobem zda bude mít takový typ finančních prostředků, pokud řekněme je to projekt, který je kompatibilní s životním prostředím, čili jaký typ těchto projektů skutečně financujeme, toto je moje otázka. Dobře, říká paní předsedající, kdybyste teda na tyto tři otázky odpověděla, pak další kolo. Nejprve pan Neuer. Požadoval se konkrétní příklady toho, jak vypadá takový projektový cyklus. My samozřejmě diskutujeme s zúčastněnými stranami agendu s vámi rovněž, které to znamená, jaké jsou priority pro následujících sedm let, například mandát pro poskytování finančních prostředků pro externí projekty. Musí to být v souladu tím, co bylo domluveno mezi akcionáři na straně EU, ale samozřejmě i evropských institucí. My se snažíme poté nějak propojit tyto cíle eh, s cílemi jednotlivých zemí, ve kterých tento projekt prochází. Například včera padl takový dotaz, jakým způsobem vybíráme tyto projekty. Podle mě bych to mohl popsat jako přirozený proces my v, tomto, v této oblasti rozvoje my nejsme úplně nějakým největším hráčem. Až tak jednu miliardu ročně tam investujeme v AKT zemích a v Jižní Africe. Jedna až dvě až 1,2 miliardy v těchto zemích. To znamená, že samozřejmě, že tam záleží i na našich partnerech v jednotlivých zemích a samozřejmě, že nás kontaktuje i Světová banka, ISU, ptají se nás, zda se chceme zapojit do konkrétního projektu. A my poté provedeme náležitou péči, analýzu a odpovíme ano nebo ne. Poté, co se podepíše takový projekt, kontaktujeme přímo místní vládu a konkrétní minister nám řekne, zda mají nějaké další ještě projekty v tomto ohledu. Čili je to takový přirozený způsob fungování. Samozřejmě, že každá investiční částka musí být odsouhlasená i konkrétní danou zemí. My prostě nebudeme financovat nějaký systém dálnic, pokud to země nepřeje, ale zároveň to musí schválit evropské instituce, Evropská komise. Je to takový přirozený postup těch 10 a 90 financování. Upřímně řečeno, to je trochu taková umělá diskuse. Já samozřejmě jsem si vědom toho, že v rámci Junkrova plánu zvýšení, navýšení kapitálu ve srovnání s tím, co jsme měli před třemi lety, evropští vedoucí představitelé mm, prezidenti hlavy státu se začali zaměřovat na investice především v Evropské unii. Ovšem, pokud jde o ty novoznikající trhy, tak ta, ty možnosti ty jsou mimo Evropskou unii. A já si myslím, že našim odvětvím, když jim pomůžeme, aby byli přítomní v Africe nebo v jiných částech světa, takže to v konečném důsledku pomůže i našemu hospodářství. Není to černobílý obrázek. asi ještě nenazrál čas pro to, abychom to nějak zvážili. Tento postup, ovšem tento rozdíl mezi poskytováním peněz v Evropské unii a mimo Evropskou unii, že tento mm, rozdíl postupně zanikne. V podstatě bychom mohli být takovým doplňujícím nástrojem organizací. My jsme udělali určitou restrukturalizaci, je, máme jedno provozní oddělení, které se zabývá všemi aktivitami, které pokrýváme, čili neděláme tam nějaký rozdíl mezi poskytováním financí v Unii a mimo Unii. To je, proč jsme takto postupovali. Třetí věc. Těch 7 miliard, asi z těch 78, jak jsem o tom hovořil, mimo Evropskou unii 1 miliarda pro AKT. 1 eh, miliarda v, mm, eh, v Jižní Africe. Samozřejmě, že i země, které by měly přistoupit do EU, sousední země, to je rovněž kam směřují tyto finanční prostředky. A pokud jde o ten projekt konkrétně ve Valencii, ten, ta škola, o které jste se zmínila, Někdy se lidé ptají, kdo provádí monitoring. Nás prostě monitoruje a sleduje 29 parlamentů, 28 národních plus Evropský parlament, zároveň OLAF, Evropská komise. Zároveň máme in-house naše vlastní nástroje, které se zabývají plněním podmínek, monitoringem a tak dále. Proč se to tam nepovedlo v rámci tohoto projektu? Co tam není v pořádku? To já vám nemohu říct si konkrétně, já nejsem zodpovědný za tyto projekty ve Španělsku, ovšem budu o tom informovat mé španělské kolegy a poskytnu vám konkrétnější odpověď k tomuto dotazu, protože zde skutečně nevím. Zajistím ale samozřejmě odpověď na vaše konkrétní dotaz později. My obvykle, nebo my vlastně nefinancujeme pouze, řekněme, jednu konkrétní školu. Většinou fungujeme v rámci nějakého globálního úvěru, čili je to nějaký investiční program místních úřadů, řekněme, pro přestavbu stovky škol, v celkové hodnotě asi 100 milionů a není to přiděleno tato částka na jedno, ale postupně, tak jak tento projekt pokračuje. Nevím, pravděpodobně v určité etapě se něco nepovedlo a Samozřejmě, že poté dojde k automatickému pozastavení vyplácení tohoto úvěru. Ovšem konkrétní informace vám poskytnu buď já nebo mý španělští kolegové u této konkrétní investice, ještě teda později. Samozřejmě, že z té infrastruktury se snažíme zaměřovat nyní na mikrofinance, malé a velké, středně velké podniky, protože samozřejmě ta situace v subsaharské Africe v této oblasti je opravdu dramatická. My jsme to uznali i naši akcionáři Ovšem, pokud tam není dostatečná infrastruktura nebo například elektrifikace, tak nemůžeme ty projekty nakopnout. 80% lidí v této části světa nemá vůbec přístup k elektřině. A to je samozřejmě jednou z priorit, abychom alespoň mohli zahájit ekonomický růst. To znamená, ano, infrastruktura jako zásadní platforma ano, máme tam svěřenecký fond, který se tímto zabývá přímo v Africe, spolupracuje s úse i s Evropskou komisi v rámci plánovacího nástroje, facility. Investujeme do energetických projektů, do elektrifikace. Čili ano, toto děláme v několika ze zemí, kde působíme a je to tímto způsobem i hodnoceno. Děkujeme. Ještě se nám přihlásili dva do diskuse. Ještě by se někdo rád, chce se někdo na náš seznam Marie Hojbuk, pan Zeleden, prosím, paní Hojburg. Děkuji vám. Eh, já bych se chtěla vrátit k té otázce vašeho působení v rozvojových zemích. Vy jste úvodem řekli, že investujete do projektů s přidanou hodnotou, to je samozřejmě logické, vy jste banka, ale eh, vnímáte také přidanou hodnotu eh, v tom, že by se bojovalo proti eh, chudobě, že by se tam investovalo a soustředíte se na tento druh projektu, tedy boj proti chudobě v těchto chudých zemích, protože když jste činí tady přímo na místě a potom, jak se toto reviduje. A další dotaz. No, tady tato odpovědnost, ta sociální odpovědnost podniků, e, není to právně závazné a ve vaší e, úmluvě máte nějakou e, klauzuli, která by se týkala toho, že budete působit pouze tam, kde se přijímá právní odpovědnost? a potom toto se také reviduje. A další věc, jste aktivní například eh, co se týče eh, úniku, eh, daňového úniku a vyhýbání se daní. Takže když máte korporátní partneři, tak jak to vypadá tady v této oblasti úniku daní? Mr. Zella and then Mr pan Seller a poté ještě pan Steven. Eh, děkuji vám, pane Balekome, eh, za tento eh, příspěvek. Souběžně tady s tímto zasedáním ve výboru pro rozpočtovou kontrolu se jedná o tom, že existuje několik projektů v Africe a že vaše banka tyto projekty financuje. Já musím říci, že posouzení účetního dvoru Eh, bylo velmi pozitivní hodnocení těchto projektů a to si myslím, že zde na této půdě bychom eh, také měli připomenout. Já samozřejmě nebudu eh, kritizovat účetní dvůr, ale jedná se tady o různé technické podrobnosti, ale já bych chtěla říci následující. Vy jste tedy banka, to už tady bylo řečeno, a samozřejmě vy Eh, eh, co ne, děláte veškeré financování projektu, poskytujete eh, půjčky tedy na, pouze na část a potom jak je to s tím mm, navrat, ztracením finan, financí. A potom, jak to vypadá, když potom mm, tam je pozitivní situace? A jak to vypadá potom s vrácením těchto půjčených finančních prostředků zpátky do vaší banky? Další věc, eh, samozřejmě existují eh, země, které jsou, které potřebují eh, podporu v rámci hospodářské spolupráce a je ty, jestli tady tyto státy také můžou počívat, počítat vaší pomocí a kromě toho vy jste tady hovořil o tom, že vy jste taková ta největší nadnárodní banka, ale samozřejmě existují i jiné úvěrové ústavy, například eh, v Německu máme také ústav pro eh, obnovu a rozvoj. Eh, existuje nějaké, mm, nějaká spolupráce mezi těmito finančními ústavy? anebo vy si eh, sami vyhledáváte eh, vaše eh, projekty samostatně, když se na vás obrátí jednotlivé státy. Děkujeme, pan Sia, děkuji velice, velice stručně, stručný dotaz, vážený pane místo předsedo. Hovořil jste o tom, že asi těch 7 až 8 miliard investujete mimo EU, miliard EU. Když se dívám na ta čísla z roku 2013, asi 1 miliarda šla Rusku. Jak to teda, jak je to tam asi rozděleno dál, jak to vypadá ten poměr? Došlo k nějaké změně, vzhledem k tomu, že došlo ke změnu pod, změně podmínek a vztahu s Ruskem? Děkujeme, čili to byly poslední tři řečníci. Prosím, pane místo předsedo, děkuji, děkuji za všechny tyto dotazy. Samozřejmě že nás zajímá fungování a samozřejmě je realizace projektu s přidanou hodnotou, v tom máte pravdu. A pokud já skutečně doufám, že budeme aktivnější, například když budeme mít um, tu finanční facilitu, dopadovou finanční facilitu, tento nástroj, který jsme Eh, přepracovali v loňském roce, že budeme fungovat například v takových rizikovějších sektorech než obvyklá, že se tam právě zaměříme na snižování chudoby. To je i právě důvod, proč nám vlastně umožnili takovéto přepracování těchto facile, těchto nástrojů, jinak by tomu tak nebylo. Proto se na tuto oblast skutečně zaměříme a doufám, že tato facilita, že tento nástroj finančního dopadu, že v podstatě to bude, ano, budeme moci um, investovat do rizikovějších projektů, budeme tam mít možnost um, neustálého kontinuálního financování, takže by tam neměl veliký problém se splácením, i když se to může stát. A pokud jde o daňové úniky z OECD, spolupracujeme s FADAFem, spolupracujeme v této oblasti velice úzce nemáme nějaké konkrétní nezávislé politiky. Toto je v podstatě část odpovědi i na otázku ohledně našich úvěrů Rusku. Samozřejmě, že o tom diskutujeme, jak budeme postupovat vůči Rusku. Vždycky jsou určité určitá dilemata ovšem pro takovou veřejnou finanční instituci. To není nějaké veliké dilema, protože to je diskutováno zde na půdě vašeho parlamentu, dále na komisi, dále SVČ a pokud SVČ rozhodne společně s komisí, s radou, s parlamentem, že pozastaví všechny investice do Ruska, no tak my samozřejmě musíme dodržovat tyto příkazy a nebudeme v Rusku investovat. Další příklad, já jsem odpovědný za poskytování úvěru Turecku. Měli jsme, jak víte, v tom období Dexi banku belgickou, která prošla restrukturalizací pro tureckou ekonomiku. To bylo velice důležité, protože došlo k pučování pro v místní orgány a v roce 2008-2009 došlo k nákupu ruskou stranou. Není tam žádný management z její strany, není tam žádné, žádné investice z její strany. V podstatě došlo pouze ke změně akcionářů. A výkonný ředitel se obrátil na to banku a řekl, je pravda, že ještě nemůžete pokračovat v obchodování s námi. A my jsme řekli, ano, Máte pravdu, nemůžeme, protože nyní je to banka vlastněna ruskou stranou, i když oni v podstatě s tím nemají nic společného. Čili ta situace nikdy není černobílá. My samozřejmě stoprocentně musíme dodržovat rozhodnutí Bruselu, Evropským parlamentem, radou. Já samozřejmě doufám, my se snažíme být aktivnější například nyní na Ukrajině a tam to probíhá úspěšně. Doufám, že situace v brzké době se stabilizuje. Já jsem byl finančním poradcem v minulosti, četl jsem všechny ty zprávy účetního dvora velice pečlivě a proto mě těší, že si cení našich aktivit, pokud jde o projekty mimo Evropskou unii. Samozřejmě, že rovněž už se spolupracujeme s EFD, K2TV, oni jsou přítomnější v tomto regionu, aktivněji než my a s těmito organizacemi spolupracujeme úzce. Nesnažíme se pouze o to, aby jsme spustili spustili nějaké projekty pomocí spolupráce se soukromým sektorem, ale zároveň je dobré vědět, že banka, která financuje tyto projekty, buď kapitálovými trhy, pokud je o získávání financí, nebo takovými těmi reflows, to znamená finančními prostředky, těmi, těmi toky, kde v podstatě podstatě financujeme nové operace, nové projekty, ještě díky financování ze starších projektů, čili to si myslím, že opravdu přináší velice dobrý poměr mezi hodnotou a tou kvalitou. Doufám, že jsem odpověděl na všechny dotazy. Budete-li chtít ještě položit nějaké dotazy, prosím, já myslím, že všichni kolegové se zeptali, ovšem přihlásil se zástupce Evropské komise. Máme tady paní eh, Čoknára, která zastupuje Evropskou komisi. Chcete se vyjádřit? Stručně, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si přímo nežádala o slovo, nicméně eh, vyjádřím se. Chtěla bych přivítat tuto eh, příležitost vyslechnout si zástupce EIB. Já Pracuji v eh, oddělení, které koordinuje s DG DEFCO uplatňování finančních nástrojů v oblasti rozvojové spolupráce, takže společně posuzujeme projekty, které jsou eh, spolufinancovány i vaší bankou. Já bych možná zmínila jednu věc, zeptala bych se, jaké eh, Chtěla bych říci, že cílem nových investic je soustředit se i na investice rizikovější a právě ten rizikovější prvek je, myslím, důležitý, protože investiční nástroje Evropské investiční banky už eh, dnes financují poměrně, poměrně riskantní eh, projekty a zde si myslím, že budeme muset diskutovat eh, o tom, jak v tom současném křehkém rámci dosáhnout toho, že můžeme financovat ještě rizikovější projekty, ale přitom dodržíme všechny podmínky, eh, a včetně vysledovatelnosti a transparentnosti. Děkuji. Ještě další kolega z komise se nám přihlásil, že chce vystoupit, tak eh, jsem to trochu pomílila. Omlouvám se, nevěděla jsem, kdo přesně bude vystupovat za Evropskou komisi, nicméně děkujeme tedy za, za toto vyjádření. Toto je velice důležitou součástí diskuze o financování rozvoje. Bylo zajímavé, co jste říkal o tom eh, důrazu, který se teď přesouvá ve vaší bance směrem k mikrofinancování. Myslím si, že Náš výbor oceňuje tento přístup, budeme velice rádi, pokud nás budete dále aktuálně informovat. Ty materiály, které máte v místnosti, to bych rád doplnil, jsou materiály za rok 2013. Jakmile budeme mít dispozici brožury za loňský rok, tak vám je samozřejmě dáme k dispozici. Paní předsedkyně, budeme velice rádi, když nás budete dále informovat a jistě se nevidíme naposledy. Děkuji. Takže děkuji, děkuji za to, že jste mezi nás dnes dorazil. Uh, Thank you. Maybe see you again sometime. sometime. Thank you. Okay. Bye-bye. Okay. Vážení kolegové, budeme pokračovat v naší práci, přesouváme se k bodu číslo 9, to je důležitý legislativní návrh, jde o otázku minerálů z konfliktních zón, konfliktní minerály, v souvislosti s tím, um, respektive dotkli jsme se tohoto tématu, když jsme zde měli uh, laureáta Sacharovovy ceny pana Mukwegeho, který uh, rovněž hovořil o této problematice. Jak víte, tak náš eh, Výbor zpracovává stanovisko pro výbor INTA, který je hlavním odpovědním výborem. Proběhne tedy eh, další výměna názoru, která naváže na tu eh, listopadovou. Tehdy jsme ještě neměli stanovisko k dispozici, teď už ho k dispozici máme. Za EPP ho zpracoval pan Venta. Pane Vento, máte slovo. Poté, co vystoupíte vy, tak eh, předám slovo stínovým zpravodajům a poté dalším kolegům. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dziś prezentuję zar... Dámy a pánové, dovolte, abych vám prezentoval mé stanovisko, které se týká tohoto nařízení, pokud jde o evropský systém autocertifikace v rámci náležité péče, pokud jde o celou tuto problematiku dovozců cínu, tantánu, wolfránu, jejich hrud a zlata. To znamená především, když teda pochází z oblastí, které jsou dočeny různými konflikty a rizikových oblastí. Já vím, že máme k dispozici již všechny jazykové verze této zprávy a proto doufám, dámy a pánové, že jste měli možnost se na to podívat. V celém tom procesu konzultací proběhlo několik desítek různých setkání s různými zúčastněnými stranami z oblasti průmyslu, nevládními organizacemi, Evropskou Evropskou komisi. Samozřejmě, že již členami a členkami našeho výboru a já podporuji hlavní cíl celé této problematiky. To znamená, aby došlo k odstranění vazby mezi konfliktem a nelegálním využíváním nerostných surovin, protože odstranění tohoto propojení má klíčový význam, nebo takzvané konfliktní minerály které právě pochází z této oblasti, z konfliktních regionů, brání vládám pokud jde o jejich snahy o sociální a hospodářský rozvoj v jednotlivých zemí a zároveň pokud jde o, obra, o oblast řádné zprávy věci veřejných, právního státu, ochrany lidských práv. A právě proto si myslím, že bychom k tomuto tématu měli přistupovat ne emocionálně, ale spíše racionálně je velice důležité, abychom přišli s možnými řešeními, která budou efektivní nejenom pro africké země, ale zároveň i pro naše evropské podniky první záležitost. Možná už jste si všimli, dámy a pánové. Já jsem se rozhodla, že byste byla povinná certifikace, pokud jde o celý ten řetězec. To znamená jednak dobývání rafinérie, hutě, protože poté, když dojde vlastně k, k zpracování ve slévárnách, vlastně nemůžeme zjistit, odkud pochází to minerál. To znamená, že kdybychom se měli certifikaci v celém tento řetězci, tak na malé a středně velké podniky by to ale mělo dopad, mělo by to administrativní eh, dopad, mělo by to finanční dopad. A pokud jde o geografický rozsah, tak je velice důležité mít konkrétní definici jednotlivých regionů, jednotlivých oblastí, které jsou charakterizovány jakožto konfliktní oblasti. Optimálním by bylo to, kdybychom v rámci určitých hlavních směrů OECD měli k dispozici definice těchto oblastí. Seznam takových konkrétních zemí naopak by znamenal určitou stigmatizaci těchto regionů. A zároveň to bylo určitou otázku toho, zda Evropská komise by byla schopna aktualizovat neustále tyto seznamy, protože samozřejmě, že některé země bohužel se permanentním konfliktem. Ve stávající situaci by na takovém seznamu totiž mohli být i naši sousedé, Rusko, Ukrajina. Samozřejmě, že si vůbec nedovedeme představit, jaké by to mohlo mít politické dopady. Nesmíme zapomínat rovněž na to, že na evropském trhu budeme mít v této oblasti nové nařízení, v této oblasti novou regulaci. A právě proto bychom měli zhodnotit její fungování po třech letech vstupu v platnost. A právě proto bychom měli zabránit nějaké přílišné regulaci, například pokud by bylo roši, jde o rozšíření tohoto seznamu nad rámec těchto tří um, uh, minerálů, o kterých jsme hovořili vakcín tantan, wolfram, protože to by znamenalo opravdu dopad nejenom pro naše evropské hospodářství, ale zároveň i pro mnoho rozvojových zemí a jejich ekonomiky. Nesmíme zapomínat na to, že každý z těchto minerálů, každý z těchto kovů je specifický, pokud jde o jeho získávání, pokud jde o to, kde se nachází, v jakém regionu a tak dále. Nemůžeme všechny minerály vtěsnat do jedné regulace či nařízení a právě proto bychom měli zahájit naši práci s těmito čtyřmi minerály a až pouze po realizaci nebo po té, co zhodnotíme dopad v této oblasti, bychom mohli nějakým způsobem to revidovat, upravit, změnit. Na závěr, jestli dovolíte, velice rád bych poděkoval. Poděkoval všem, všem z vás, kteří mi pomáhali, se kterými jsem spolupracoval, především se stínovými zpravodaji. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak si myslím, že náš výbor DB bude pracovat společně, že dosáhneme společného stanoviska, pokud jde o konečnou verzi mého textu. Rád bych vám připomněl, že zítra Inta DB AFET právě bude mít slyšení v této oblasti, bude tam představitel OECD, který bude pohovořit o tom, jak to vypadá v praxi, pokud je o využívání tohoto tohoto procesu náležité péče due diligence. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme, pane zpravodaji. A nyní stínový zpravodaj se Dan za SAD, prosím. Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat panu Ventovi za práci, kterou odvedl na této problematice. Myslím si, že eh, Tady už dříve eh, zaznělo, že některé názory se, se liší, zejména pokud jde o systém dobrovolného nebo povinného eh, osvědčování, tedy o tu certifikaci a myslím si, že Zpráva pana Venty se ubírá cestou eh, povinné certifikace, což vítáme a jsme za to velice rádi. Jsme rádi, že jste vyjmenoval ty argumenty, které eh, proto jsou a ty se zdají být teď horizontálně přijímány řadou politických frakcí, zejména těmi, které jsou zde zastoupeny. My jsme vyšli z toho, že Eh, pokud chceme mít eh, nějaký legislativní eh, soubor, tak musí platit i v jiných jurisdikcích, především ve Spojených státech a v Číně, což samozřejmě situaci značným způsobem komplikuje a to je jenom mírně řečeno. A samozřejmě, že nemůžeme nastavit systém příliš eh, přísně, protože to by se nám všichni eh, vysmáli. Nicméně si myslím, že je správné doporučit eh, povinný systém certifikace, že to je první důležitý krok. Čím se ovšem odlišujeme od závěru předchozí zprávy, zejména pokud jde o celý dodavatelský řetězec, který my teď vnímáme v celku. A neomezujeme se jenom na okamžik dovozu minerálů, nebož na celý dodavatelský řetězec. Tady si musíme být vědomi dopadu na malé a střední podniky, to je jasné, ale musíme si uvědomit, že i v jiných odvětvích existují podobné regulativní návrhy, například zdraví a bezpečnost při práci, výroba v letecké dopravě. Tam existuje celá řada požadavků která platí pro součást výrobní díly a tak dále. A celý ten proces je velice přísně nastaven z různých důvodů. My jsme samozřejmě nechtěli jít až takto daleko, ale myslím si, že to funguje jako dobrá analogie, když Vidíme, že v některých dodavatelských řetězcích v zemích OECD již něco takového funguje, tak si myslím, že je možné se tímto postupem řídit a pokusit se takovouto praxi rozšířit do dalších odvětví. Co se týče eh, zeměpisného rozsahu a působnosti, tak my bychom byli rádi, kdyby se tam objevily i eh, budoucí, případné budoucí konfliktní zóny. Samozřejmě v tom případě nelze sestavovat eh, žádný seznam. Uvědomujeme si, že oblasti, které v současné době jsou považovány za oblasti konfliktní, nemusí být konfliktní i v budoucnu, v což doufáme, a na druhou stranu se zase mohou objevit eh, objevit nové. Takže my bychom eh, byli rádi, kdyby ten seznam byl, nebyl vyčerpávající, aby to tedy nebyl seznam preskriptivní. Jinými slovy, chceme si ponechat eh, možnost případně upravit eh, zeměpisnou působnost. Tedy toto bychom podporovali. A pokud jde o seznam minerálu, tak bychom byli rádi, kdyby byl tento seznam v případě potřeby rozšířen. Jsou zde určité záležitosti, problémy, které eh, s tím mm, souvisejí s každým konkrétním, eh, s každou tou konkrétní nerostnou surovinou souvisí určité problémy s vysledovatelností a tak dále, ale um, Myslíme si, že je v působnosti tohoto nařízení, nařízení umožnit případné rozšíření takového seznamu. Nicméně ty změny, které byly provedeny, v tom dokumentu, myslím, nejsou nijak zásadní, přesto představují eh, krok eh, správným směrem, tedy směrem k té povinné certifikaci. Myslím si, že je to tady dobrý základ, teď je potřeba získat proto podporu. Musíme si přiznat, eh, že ta podpora zatím není napříč celým politickým spektrem. Bude potřeba mm, se pokusit mm, přesvědčit o našich postojích také ostatní ale tak zkrátka ta situace v tuto chvíli vypadá. Paní předsedkyně, děkuji. Nyní pan Deva, ale vidím, že pan Deva odběhl. Ani jsem se nevšimla, kde odešel, takže přejdeme k paní eh, Sanchez Zague. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues... Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, všichni víme, že během posledních desetiletí obchod s eh, přírodními nerosty a minerály sehrál velice důležitou roli při financování konfliktu a proto Evropská unie by měla ehm, donutit firmy, aby se na tomto nepodílely. Takže tento návrh vítáme a nyní máme možnost, abychom tento návrh posílili a učinili z této legislativy věc opravdu účinnou, tak aby spotřebitelé a občané EU jsme nepodporovali e, válečné konflikty, aniž e, o tom vlastně víme, aniž jsme si o tom toho vědomi. Je proto zcela zásadní, aby tento e, výbor vyzval komisi tady v několika bodech. Za prvé, za prvé musí eh, být povinné pro firmy, aby oznamovali tu náležitou péči a ten legislativní rámec eh, by měl být rozšířen a měl, měl by pokrýt celý řetězec, tedy od těch eh, primárních dovozů až do těch konečných výrobků, protože jinak to k ničemu není. A ty suroviny by se měly rozšířit eh, na eh, kovy a minerály v konfliktních eh, oblastech, kde toto dobývání těchto rod může vést ještě ke dalšímu posílení těchto konfliktů. Jinak bychom zůstali na polovině cesty. A potom je důležité taky, aby tato legislativa měla doprovodná opatření ohledně veřejných zakázek, potom také, aby se to mohly zúčastnit malé a střední podniky a také, abychom přispěli k cílům rozvoje. OECD má velice široký rámec Eh, který je dosti ambiciozní a Spojené státy byly eh, průkopníky v mm, přijetí této legislativy, takže by bylo dobré, aby my, Evropská unie, jsme tedy byli v čele, co se týče koherentnosti jednotlivých politik. To jsou tedy naše návrhy. Děkuji. Thank you. And uh, next... Děkuji nyní paní Sarčentýny za zelené. Děkuji paní předsedkyně. Chci poděkovat panu zpravodaji za to, že nás informoval o svém stanovisku a pozměňovacích návrzích. Já souhlasím s tím zdůvodněním, které jste uvedli, uvedl, tedy, že tento návrh by eh, měl víc toho přístupu neškodit a posunout se k přístupu pomáhat, podporovat. To si myslím, že je, je velice dobré. Ono nestačí jenom neškodit, ale třeba také se pokusit zlepšit situaci, například v Demokratické republice Kongo a v dalších zemích. V našem výboru musíme eh, připomínat nejenom sami sobě, ale kolegům v výboru INTA, to, že problematika konfliktních eh, minerálů eh, je na stole zejména proto, že je potřeba přerušit vazbu mezi obchodem s minerály a ozbrojenými konflikty. Je potřeba eh, řešit tady tuto podstatu celé metly a já si myslím, že Evropský parlament se spíše zaměřuje na otázku dovozu a nechce zvyšovat byrokracii, abychom nepoškodili hospodářskou soutěž a tak dále. Ale já si myslím, že to není správný přístup a také si myslím, že to je eh, přístup eh, příliš krátkodobý, protože my bychom spíše měli chtít zajistit, aby z dlouhodobého hlediska Evropská unie měla k dispozici suroviny a výrobky, které potřebujeme pro průmyslovou výrobu ale aby to mm, byly obchodní vztahy založené na kvalitních dlouhodobých vztazích se zeměmi, kde probíhá těžba těchto nerostných surovin. Usilujeme tedy o udržitelný přístup k těžbě a využívání nerostných surovin. Jsem také ráda, že pan zpravodaj se snaží zapracovat otázku eh, komunikace Eh, do celého přístupu. Je totiž třeba vysvětlovat celou problematiku a zde si myslím, že je potřeba se nad tím ještě zamyslet, jakým způsobem k tomu nejlépe eh, přistoupit. Nestačí jenom říkat, eh, budou tady doprovodná opatření, takže nebojte, nebude to mít špatný dopad na aktéry v terénu, ale já si myslím, že třeba se zamyslet nad tím, jak vytvořit systém skutečně udržitelné těžby ve všech oblastech, včetně těch eh, států, které jsou eh, velice problematické či konfliktní situaci. Takže eh, jsem velice ráda, že jdeme cestou povinného systému, nicméně si myslím, že potřeba ještě tu legislativu doupravit dotvořit a podobně jako vy se domnívám, že v budoucnu bychom měli uvažovat o širší působnosti, ne pouze eh, tři, eh, tři rudy, tři kovy, ale je velice dobře, že na té, diskuz, na té legislativě pracujeme, že budeme mít tu legislativu alespoň v nějaké podobě jako základ a posléze můžeme legislativu dále upravovat, rozšiřovat seznam eh, prvků a kovů. Dále si myslím, že bychom se neměli omezovat pouze na dovoz surovin a e, prvospracovaných výrobků, ale že bychom měli rozšířit tu působnost na celý dodavatelský řetězec, protože jinak nemůžeme řádně vysvětlovat e, spotřebitelům, e, že náležitá péče proběhla tak, že můžeme skutečně zajistit, že nedošlo k k žádné škodě v zemi původu, protože Většina těch součátek, součástek, které se používají například v elektronických zařízeních, eh, nepochází um, z toho surovinový, surovinového hlediska z Evropy. A poslední věc, eh, celý ten postup se uh, soustředí především na ten střed toho dodavatelského řetězce, ale náležitá péče by měla pokrýt v souladu s tím, co říká OECD, celý dodavatelský řetězec od jeho samého počátku až po jeho konec, to znamená obchody v Evropě, maloobchodníky v západním světě. Protože jinak eh, nemůžeme eh, zabránit eh, tomu, že se do Evropy a ke koncovým zákazníkům, zákazníkům budou dostávat eh, konfliktní minerály a nikdo nebude mít dostatečnou motivaci celý systém změnit. A původce vlastně příčina je to, že v Evropě je spousta obchodníků, kteří jsou ochotni dovážet bez příslušných záruk. Takže já jsem velice ráda, že došlo k úpravě tohoto legislativního materiálu a teď je potřeba říci výboru eh, INTA, že důležité je přerušit tu vazbu mezi obchodem a ozbrojenými konflikty. Je potřeba vzít tento návrh v jeho přepracované podobě. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Chce, chce se vyjádřit ještě někdo další z kolegů poslanců? Pan Stýr, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl pouze podpořit práci, kterou odvedl náš zpravodaj. Jedná se skutečně o zásadní změnu, kterou pan Venta navrhuje, tedy ten přechod k povinnému systému osvědčování oproti tomu mm, dobrovolnému, jak to navrhovala komise. Myslím, že je třeba se zaměřit především na konečné výsledky, o které nám jde. Tady asi nepřes, nepřekvapí, že a paní z Argentiny už to také řekla, že eh, převládajícím názorem, ne tady v našem výboru, ale celkově v Evropském parlamentu, je to, že první prioritou je ochrana konkurenceschopnosti evropských firm. To je fakt, eh, taková je skutečnost. Na druhé straně jsou zde také argumenty, které nemůžeme opomíjet. A tak se domnívám, že přístup pana zpravodaje je přístup realistický, navrhuje proveditelnou změnu, která je proveditelná v tuto chvíli. To znamená ten systém povinného osvědčování, eh, Pokud chceme jít dále, a uvidíme, k čemu se dopracujeme v rámci e, trialogu. Možná bychom příliš riskovali, kdybychom chtěli jít e, hodně nad rámec e, současného návrhu, protože tak bychom mohli ohrozit celou tuto legislativu, což si myslím, že by bylo horší, než se přidržet toho současného návrhu a hovořil o tom i sám pan zpravodaj. Takže si myslím, že je poctivé i za nás říci, že diskuze samozřejmě pokračuje. Ona pokračuje například i v rámci naší politické frakce. Je třeba říci, že pan zpravodaj byl dostatečně odvážný, ale zároveň také pragmatický a že by bylo dobré jeho přístup podpořit, pokud si přejeme, abychom na konci neměli dispozici jenom pěkné stanovisko, ale stanovisko, které bude mít nějaký skutečný reálný dopad. Děkuji. Nyní pan eh, Šoflin, omlouvám se, zda jsem nesprávně vyslovila vaše jméno. Je to v pořádku. Mm, mám složité příjmení, správně se vyslovuje Šepflin. ale v tom je méně umlaut a to se těžko vyslovuje. Takže děkuji za slovo, vyslechl jsem si vaši e, diskuzi, pročetl jsem si návrh stanoviska a myslím si, že to je stanovisko velice dobré a myslím, že se tady všichni shodujeme, že bychom se měli tímto směrem, jak navrhuje pan zpravodaj, ubírat, to znamená povinný systém. Nicméně mám určité obavy a já doufám, že se podaří zde rozptýlit. Já obecně mm, souhlasím s podstatou celého argumentu, přesto jsou tady určité drobnosti, eh, určité nepředpokládané dopady mm, tohoto návrhu, stejně jako jiných legislativních návrhů, protože my začneme z nějakého východiska, eh, řekneme, že 20-25 světového HDP není produkováno legálně. A teď se ocitáme tedy v kontextu, kdy naše um, legislativa může být kontraproduktivní. Globalizace je asi tím ústředním problémem. Před 30-40 lety podobná, podobné nařízení, podobná legislativa by se prosazovala z Evropy poměrně snadno ale svět se změnil, svět se od té, změny, eh, od té doby zásadně změnil a ukazuje se, že jsou mezi námi obchodníci bez skrupulí, kterým se podobná legislativa, kterou připravujeme my, nelíbí. Samozřejmě, že kdyby všichni eh, byli ve světě dobří, tak bychom tento problém neměli. A teď se dostávám k tomu, o čem mluvila i paní z a to je otázka finálního produktu, protože tady nestačí jenom mm, monitorování. Víme, že jsou tady země, které využijí eh, jakékoliv příležitosti, aby se dostali do celosvětového dodavatelského řetězce a nabídli v Evropě například konečné výrobky. A tak eh, se ptám, zda je možné vždy prokázat původ eh, takových minerálů a případně zakázat ehm, prodej určitých konečných výrobků, elektronických zařízení, mobilních telefonů, eh, v případě, že nemáme důkaz o tom, že všechny součástky pochází z zákonných eh, zdrojů, protože jinak v té bitvě budeme prohrávat. Děkuji, jestli dovolíte, tak aspoň já ještě na závěr. No, Dotaz zdá se, že se máme už konsenzus, pokud jde o povinné certifikace, podle mého názoru, jinak by to nefungovalo. Pro společnosti v této oblasti by to bylo obtížné, některé by teda byly v systému, některé nebyly, nikdo by neměl žádnou jistotu, byl by to takový volitelný systém, který v podstatě by nefungoval to jsme už měli a to nefungovalo. Ano, dodavatelský řetězec, to je velice důležité. OECD snad zítra odpoledne bude mít konkrétní slyšení k této oblasti, protože pokud prostě to nebude fungovat v rámci celého dodavatelského řetězce, všichni v rámci tohoto řetězce prostě by se jenom mohli domnívat, co se teda stalo o tu etapu dříve, to znamená, že skutečně, že by to mělo fungovat pro všechny země, i pro ty země na konci tohoto řetězce mělo by to spadat pod všechny. To znamená pod silná pravidla. Já si myslím, že naše podniky jsou na to zvyklé, tak to, to prostě funguje, tak to by se měly dostat produkty do našich supermarketů. Oni prostě mm, často nevědí, jak vypadá celý ten dodavatelský řetězec. Tam bych požádala komisi ještě o jejich názor. Pokud jde o komisi, pokud jde o radu, ano, já samozřejmě, že v této oblasti, jak kdy jsme v Envy, v DV začali fungovat, tak jsme si hovořili, no prostě nelegální těžba dřeva, to tam nemůžeme pokročit, protože ráda to nechce, komise s tím nesouhlasí, odkládá to a tak dále, tuto legislativu. Ovšem najednou v průběhu všech těch dialogů jsme přesvědčili a rádo, aby schválila legislativu v tomto ohledu, čili ano, funguje to. A komise v podstatě rovněž může být přesvědčená o těchto problémech, když to vysvětlíme, když máme jasné informace, kde jsme Quagy, který přišel i zde teda s argumentací, dále je to změna přímo na místě v Demokratické republice Kongo a tak dále. Čili to, co před rokem vypadalo jako neslibná záležitost, najednou vidíme, že to jde, že to funguje. Já to hovořím nyní jako ne jako předsedkyně našeho výboru a jakožto členka skupiny SAD, čili ano, neměli bychom k tomu přistupovat nějak úplně úzkoprse, měli bychom se na to podívat otevřeně, protože hlavním cílem je zastavit násilí, konflikty právě v takových zemích, jako je Kongo, zabránit takových těch šíleným, šíleným mm, obrázkům, o kterém nás informoval pan Denis McQuagge, který přišel jakožto laureát Sacharovy ceny mezi nás. Vidíme, že za DG Trade i za DG EFCO zde máme zástupce, já nevím, kdo bude chtít vystoupit jako první, nevím, která z vás zastupuje které oddělení, dobře, takže děkuji. Já se jmenuji Signe Raca a jsem z DG Trade, pracuji na postu ředitelky, já začnu. Děkuji za všechny připomínky, které jsme si vyslechli v rámci této diskuze a jestli dovolíte, Zaměřila bych se především na několik hlavních bodů, které rovněž zúraznili předřečníci. Především bych ráda zúraznila to, že návrh Evropské komise je zacíleným, vyváženým a řekněme takovým doplňkovým návrhem. Je to zacílený návrh, protože reagujeme především na ty klíčové body v rámci dodavatelského řetězce, jakým způsobem fungují slévárny. Někteří se ptali, proč rovna slévárny. My víme, že OECD v rámci té, toho rámce pro náležitou péči byla takovým, takovou naší inspirací a my jsme chtěli, aby to bylo v souladu s jejich náležitou péči, s tímto postupem. Oni prostě musí provést tento postup v rámci celého dodavatelského řetězce. Ovšem, na základě zkušeností, i které vidíme z Ameriky v rámci zákona Dot Frankova, v rámci tohoto zákona my jsme prostě zjistili, že jsme nebyli schopni vysledovat minerály v rámci tohoto řetězce po slévárnách. To znamená všechny ty společnosti, které nastupují až poté, které provedou náležitou péči, a některé z nich mají prostě obrovské dodavatelské řetězce, například letecké odvětví nebo automobilové odvětví. A právě tím problematickým bodem celého toho systému byly ty hutě, byly ty slévárny. A právě proto my jsme se snažili velice jasně zaměřit naši pozornost na tento prvek. To znamená, že potom teda všichni ti další producenti by tím vlastně jsme zajištili, že by tam ty certifikovaní dovozci museli informovat povinně všechny další části dodavatelského řetězce, aby oni poté mohli provést náležitou péči. Například my, tak jak jsme se snažili v této oblasti samozřejmě postupovat i v oblasti veřejných zakázek právě v té dolní části toho dodavatelského řetězce. A nyní zmínila jsem se o tom, že je to vyvážený návrh za naší stranu a proč teda my jsme tam měli ten dobrovolný přístup, nejdříve navržený. V podstatě vlastně jednak, jak vypadají trhy, my víme, že společnosti mají určité korporátní postupy korporátní odpovědnosti, dále je se určitá poptávka ze strany spotřebitelů, ovšem bez negativního dopadu na ty konfliktní regiony což jsme viděli jakožto následek právě toho amerického zákona, Dodd-Frankova zákona, například ve střední Africe. Ten globální přístup OECD by znamenal to, že tento negativní dopad, je to negativní, následky by poté mohly být znásobeny na další rozšířeny, na další země, další regiony a zároveň by to v podstatě ochránilo naši konkurenceschopnost vůči Číně a jiným zemím. My samozřejmě, ale víme, že jsou zde určité revizní doložky v tomto návrhu nařízení, které by umožnily progresivně zvýšit regulační tlak v tomto ohledu bez nějakého negativního dopadu, kterým by tento povinný přístup mohl mít. A nyní, proč se komise domnívá, že tento dobrovolný přístup je účinný, protože jsme to zjistili na základě veřejné konzultace. Právě ty společnosti v té dolní části dodavatelského řetězce mají zájem právě v důsledku tržních tlaků o tu, tento postup. Ovšem měli tam různé problémy, protože ty postupy byly dlouhé, nedostatečně přehledné, dodavatelské řetězce a takové číslo, které mluví za všechno. A to je takový opravdu výsledek eh, velice skromný po prvním roce eh, implementace do Frankova zákona. To znamená 1300 práv místo těch 6 tisíc, které jsme očekávali, nebo které se očekávaly, čili pouze 20%. A většina z nich to byly ty společnosti, které v podstatě ani nebyly schopny skutečně eh, zjistit původ minerálu ve svých produktech, což opravdu dostatečně ilustruje to, že vlastně ani nejsou dostatečně odhodlány to zjistit. A ta transparentnost právě v té střední části řetězce v rámci sléváren na těchto podniků hutí je velice závažná. A dále, pokud jde o flévárny, o tyto podniky, oni to interpretují trošku tak, že vlastně, když je to takový dobrovolný přístup, tak oni ho stejně berou jakožto povinný přístup. Protože pokud ne, pokud nebudou na tom seznamu, tak v podstatě nebudou moci být považovány za ty bezproblémové slévárny a v podstatě ztratí trhy, protože nebudou mít dodavatelské firmy vlastně zájem importovat, dovážet, používat produkty v rámci produkty z těchto sléváren, z těchto hutí, jakožto zdroj. To znamená, že ten právě proto je pro nás tento dobrovolný přístup zásadní. Pro nás teda je významnější než ten povinný. A nyní ten ještě aspekt, na který nesmíme zapomínat. Konfliktní zóny, konfliktní oblasti. Eh, je malý počet dodavatelů. A proto je obchodní diversifikace, například Brazílii, Austrálii, Jižní Afriku, je jednodušší v tomto ohledu pokud se nebudeme mít dostatečné kapacity, pokud jde o zodpovědné získávání těchto minerálů z konfliktních oblastí, my jsme proto navrhli globální geografické pokrytí a společnosti by v tom, to znamená, že by se vyhýbali těm zemím, které patří do konfliktních oblastí a získávali by minerály z jiných zdrojů. To jsme viděli právě po zavedení amerického dostrankova zákona, který teda neznamená, ano, tam teda to znamená, že už žádné zdroje nejsou z Konga těchto minerálů. A pokud jde poslední věc, pokud jde o navýšení kapacity těchto zemí, paní Sargentíny, si myslím v tomto ohledu má pravdu, že bychom měli využít různé politiky i rozvojovou pomoc, nástroje, které máme v EU v této oblasti, tak abychom navýšili tyto kapacity. To je skutečně oblast, ve které komise má určité své závazky, tak jak jsme to již představili v našem sdělení a všechny naše jednotky na tom pracují, tak aby tyto, ano, to znamená to, co již bylo financováno, aby to samozřejmě, aby to bylo určitým uh, eh, doplníkem v rámci finančních výhledů. Kolegové z EGF -ko možná by ještě mohli k tomu poskytnout další informace. Dobře, paní z já ještě jedna věc, já jsem chtěla říct, že vlastně každý poslanec se zde omezil na, řekněme, půl dvě minutky tím co v podstatě podstata toho, co jste řekla, je, že to je na papíře. Na linii se opravdu teda máme určité polofakty, fakta a tak dále předloženy ze strany komise které v podstatě nemůžeme tímto způsobem nějak na ně zareagovat, protože to není do typ debaty a najednou ona nás mm, v podstatě hovoří o nedostatku reakcí v této rozpravě. To si myslím, že se nepatří, mně se to opravdu nelíbí. Z vaší strany my se opravdu snažíme pouze reagovat na vše to, co již je na stole, tak mně se to nelíbí poslanci můžou samozřejmě volně reagovat, pokud teda komise s něčím nesouhlasí nebo nějaké částečné argumenty, vy samozřejmě můžete podle mého názoru opětovně teda reagovat na, na to prohlášení. Samozřejmě máte i nějaké protiargumenty, proč ne, no my samozřejmě měli bychom všichni dodržet naši vymezenou dobu, ovšem samozřejmě pokud budete chtít teda nějak na to reagovat, proč ne? Můžete samozřejmě. Ano, v jakémkoliv okamžiku můžete reagovat na prohlášení komise, prosím. DGDFko, máme zde zástupce DGDFko, chcete vystoupit? A prosím, nezapomínejte na to, co říkala paní Saržinci, to znamená opravdu jasné body, my teda samozřejmě my jsme ten dokument ze strany komise už měli k dispozici. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem se tady hlásil, že bych odpověděl na dotazy, ale pak jsem byl eh, vyzván jenom abych eh, potvrdil to, že pracujeme, už jsme začali pracovat na těch doprovodných opatřeních. Je to součást nástroje rozvojové spolupráce, součást Evropského rozvojového fondu EDF, ale pokud si přejete podrobnější informace, tak um, je pochopitelně velice rádi doplníme. Paní předsedkyně, děkuji. Nyní pan Venta, prosím. Děkuji, paní předsedkyně starám se odpovědět. Děkuji, paní předsedkyně. Nemohu zareagovat eh, na všechny otázky jednotlivě. To by asi možná nebylo, ale mm, nejprve chci všem poděkovat eh, za vaše vyjádření a soustředím se teď eh, především na tu problematiku dodavatelského řetězce, ale podívám se na to trochu z jiného úhlu rozvoj, lidská práva. Toto jsou témata, mm, o kterých v našem výboru velice často jednáme. Během dopoledního zasedání jsme měli možnost si vyslechnout zástupce OECD, který uvedl, že v některých afrických zemích jsme svědky jevu, kdy dochází k zmenšování oblastí, které trpí nadměrnou chudobou, což je samozřejmě dobré. A je to součást ehm, řešení dalších problémů. My se teď podívejme na ehm, jednu část dodavatelského řetězce produkce, a to jsou ty konečné produkty. Už jsme o tom mluvili s paní z U konečných produktů je podíl těchto minerálů vlastně zanedbatelný. Ale v případě většího strojního zařízení, v případě letadel tak eh, tam už eh, je ten podíl mnohem větší, ale také mm, celá problematika vlastně jednodušší. Co se týče zeměpisné působnosti, o tom jste se někdo z vás vyjadřoval, je možné mm, se podle mého názoru obrátit na jiné eh, dodavatele a vyhnout se těm z černého trhu. Vy jste, paní předsedkyně, hovořila o ochraně lesů a já myslím, že si všichni uvědomujeme, že nezákonné kácení lesů je samozřejmě trestnou činností, ke které bohužel stále dochází. Velice rád bych v této souvislosti přistoupil na kompromisní pozměňovací návrh, eh, ale díky eh, doložce o přeskumu máme možnost předložit další pozměňovací návrhy. Další důležitá věc eh, je to, že je potřeba, abychom zajistili, že to nařízení bude schváleno a začne fungovat. Potřebujeme ovšem určitý čas pro to, abychom posoudili, jak ten zpracovaný seznam bude v praxi fungovat, nebo jak už funguje. A tady souhlasím s paní Sargentiny, že již činíme první krok, A měli bychom eh, své návrhy, o které stojíme, také finančně podpořit. Já jsem se ptal eh, pana komisaře Mimici na doprovodná opatření. Můj dopis spolupodepsali i všichni stínoví zpravodajové a bohužel stále čekáme na odpověď. Pan komisař říkal, že je otevřený jakékoliv formě spolupráce, tak uvidíme. Doufám, že se nám podaří dosáhnout vyváženého přístupu a dosáhneme kompromisu. Paní předsedkyně, děkuji, pane Vento. Připomenu jenom kolegům, jak vypadá harmonogram. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 29. první 12 hodin. Hlasovat ve výboru budeme 24. února. Tímto tedy děkuji všem za účast v dnešní diskuzi a budu se těšit na pozměňovací návrhy a hlasování za několik málo týdnů. Děkuji také Evropské komisi. Přecházíme k bodu číslo 10 na programu jednání, což je výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 eh, a o politice Evropské unie v této oblasti. Hlavním výborem je pochopitelně výbor pro lidská práva. Naší zpravodajkou, respektive navrhovatelkou stanoviska je paní Hautala. K jejímu stanovisku byly předložení pozměňovací návrhy, o kterých budeme ještě dnes o půl šesté eh, hlasovat. Pokud skončíme dříve, uděláme si krátkou pauzu do, do půl šesté a pak začneme s hlasováním. Poprosím všechny, kteří odcházejí, aby pokud možno odešli tiše a nenarušovali chod eh, naší schůze. Poprosím také eh, tu skupinku, která hovoří vzadu v sále, aby se utišila, případně opustila zasedací místnost. Předám slovo paní Hautala a po ní vystoupí stínoví zpravodajové, případně komise. Paní Hautala, děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že čím více se naše politika rozvoje zakládá na lidských právech, eh, tím, jak si eh, přirozeněji máme větší slovo jako výbor pro rozvoj, také v problematice již se zaobírá výbor zahraniční, konkrétně jeho podvýbor pro lidská práva. Myslím si, že skutečně jsme v situaci, kdy můžeme eh, přispět ke zprávě výboru mm, AFET z našeho hlediska hlediska rozvoje. Já když jsem zpracovávala své pozměňovací návrhy a celé stanovisko a když jsem posuzovala pozměňovací návrhy kolegů jednotlivých politických frakcí, tak eh, myslím, že tak mi to vyplynulo, že to je vlastně jakési poselství celé Evropské unii, komisi ESVČ, v tom slova smyslu, že nejde o globální politický program. My, když jsme zpracovávali zprávu STIR, eh, tak eh, tam jsme měli možnost tomu přistoupit globálně. Ale eh, co si říci, my se v zásadě shodujeme a ukazují to pozměňovací návrhy. Jsme schopni a byli jsme schopni shodnout se na kompromisech. Ještě bych uvedla, že budeme muset i nadále diskutovat o otázce závazných eh, sociálních doložek v bilaterálních eh, dohodách. Budeme muset eh, dosáhnout schody ohledně problematiky lidských práv v takových dohodách a s tím souvisí etické přesvědčení jednotlivců, zejména pokud jde o sexuální a reprodukční práva žen. Já myslím, že se shodneme na tom, že si přejeme, aby se nezapomínalo na žádná lidská práva při připravování nástrojů v oblasti rozvojové politiky. Byly předloženy některé pozměňovací návrhy, které se ubíraly ovšem trochu jiným směrem. Byly v tom smyslu, že Evropská unie by měla zastávat globální um, univerzální principy, vyhnout se neoimperialistickým politikám, ale to rozhodně není naším eh, záměrem. My chceme, aby naše politika fungovala v praxi a aby to, co se odehrává v rozvojové spolupráci, nešlo proti opatřením v jiných politikách, ať už jde o oblast obchodní politiky, zemědělství a tak dále. Takže pokud jde o mě, tak si myslím, že není potřeba hloubkově o pozměňovacích návrzích diskutovat. Možná jenom zmíním kompromisní návrh číslo dvě, který zohledňuje to, co říkala Teresa Imenes eh, a další, kteří předložili pozměňovací návrh číslo 5, eh, trvají na tom, že i když eh, bude schválen kompromis 2, tak bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 5. Já si myslím, že u té první části, která souvisí se sexuálním a reprodukčním zdravím a právě tam nemohu doporučit, abychom hlasovali pro, protože by to šlo proti kompromisnímu návrhu 2, ale pokud jde o druhou část, tak ta si myslím, že je plně v souladu se zbytkem stanoviska. Takže to je vše. Nevím, jestli kolegové chtějí diskutovat o tom zbytku, nebo jestli bychom měli spíše počkat až na, na půl šestou, až přijdou kolegové na hlasování. Měli bychom počkat paní předsedkyně do půl šesté. Paní předsedkyně, ano, bohužel budeme muset počkat, protože na programu jsme řekli, že hlasovat se bude až o půl šesté, takže není možné to um, hlasování uspíšit, ale samozřejmě můžeme prozatím o věci diskutovat nebo si můžeme udělat pauzu na kávu, pokud skončíme před půl šestou. Pane Noizer jako první řečník. Děkuji, já zde zastupuji Enrika Gerera, který je naším stínovým zpravodajem a, a Enrique chce poděkovat paní Hautala za předložené stanovisko. Za socialisty chceme říci, že je důležité především tam zapracovat respekt lidským právům, včetně ekonomickým, sociálním, kulturním, environmentálním právu. Je potřeba zanalizovat eh, otázky sociálních a dalších nerovností v evropských zahraničních vztazích. Také podporujeme to, že je potřeba schválit právně závazný mezinárodní instrument eh, pro podnikání a lidská práva. A na závěr skupina socialistů se domnívá, že je potřeba, aby Evropská unie navrhla osvědčené postupy na podporu a ochranu lidských práv v zónách, které si prošly konflikty, katastrofami abychom ochránili přístup k půdě a zajistili udržitelný rozvoj a ochranu lidských práv. Děkuji. Další stínoví zpravodajové tady nejsou, takže pan Stýrs, prosím za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Heidi za odvedenou práci. Děkuji za toto stanovisko. Bohužel tady není náš stínový zpravodaj nebo zpravodajka, nebudu mluvit eh, za ní, vyjádřím se sám za sebe, mám jenom několik málo postřehů. Jak už řekla paní zpravodajka, ta problematika, kterou se zaobíráme, je velice blízká problematice lidských práv a velice často se stává, že to je základem naší práce, když hovoříme o rozvojové spolupráci a myslím si, že lidská práva budou i budou stále relevantnější. Heidi velice přesně nastínila, jak vypadá současná situace, pokud jde o postoj a názor jednotlivých politických frakcí. Náš postoj je takový, že velice rádi toto stanovisko podpoříme. Nicméně se domníváme, že pokud jde o lidská práva, tak se vlastně odvozují od základního práva na život a to bychom tam velice rádi zdůraznili, protože je potřeba použít tu stejnou formulaci, která se objevuje také v Evropské listině základních práv. Samozřejmě, že tady je určitý parlamentní postup, kdy rozhoduje většina, ale za EPP bych rád uvedl, že když hovoříme o lidských právech, tak v žádném případě nemůžeme zapomínat na to právo nejzákladnější. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl podpořit. Ano, hned vám dám eh, slovo, prosím. Já bych chtěl podpořit to, co řekl pan Stýr před okamžikem. To je vše. Tak to bylo skutečně velice stručné, stručné a k věci. Žádní další kolegové se o slovo nehlásí, takže v tom případě tady máme zástupce SVČ nebo komise. Nepřejete si někdo vystoupit? Nikdo? Ani SVČ, ani komise, nikdo. Dobře. Takže se vracím paní zpravodajce. Hejde, chcete se vyjádřit? Ano, jenom velice stručně. Nejprve k tomu, co řekl pan Neuser za eh, SAD. Během diskuze já jsem naslouchala také komisi minule, kdy jsme tady měli výměnu názorů a na základě toho jsem udělala drobnou úpravu v textu, sama jsem předložila pozměňovací návrh, už tedy nehovořím o jednom jediném právně závazném nástroji, nýbrž nástrojích v množném čísle. Myslím si, že to je smysluplnější, protože když jsme to probírali s Johnem Ragy, eh, zpravodajem eh, OSN, který tady neformálně před několika měsíce byl, tak eh, ten zdůraznil, že to, co je dnes vůbec nejdůležitější, a to vlastně je i v pozměňovacím návrhu EPP, je to, že bychom měli podporovat členské státy v tom, aby zpracovávali vlastní vnitrostátní akční plány podle pokynů OSN k lidským právům a já jsem velice ráda tuto část převzala. Doufám, že se teď nespletu, když ho odcituji, říkal, že je potřeba přistoupit k věci z hlediska sektorového pro jednotlivá odvětí, zpracovávat právně závazná, závazné nástroje, například pro ty konfliktní minerály a tak dále. Ještě k tomu, co říkal pan Stýr. Plně se vážím vašeho přesvědčení, ale když byla zpracována Evropská listina základních práv, tak eh, jsem si stoprocentně jistá, že bylo jasně řečeno, že přímo nehovoří a nedotýká se otázky potratu. Můžeme o tom hovořit eh, samozřejmě dál. Dále si myslím, že je dobré, aby i v našem výboru proběhla diskuze o rodinném plánování a potratech, protože teď se ukazuje, že potřeba řešit problematiku mm, eh, nebezpečných, eh, nezákonných potratů, především v rozvojových zemích, protože eh, k potratům dochází často za velice nebezpečných podmínek, často dochází k ohrožení zdraví, jsou to potraty, které následují po znásilnění. K potratům zkrátka dochází a přitom dochází k ohrožení eh, na životě. Ta diskuze je samozřejmě nesmírně komplikovaná, neboť je tady ta etická dimenze, ale má to i svou dimenzi pragmatickou a proto bych byla velice ráda, paní předsedkyně, kdyby se nám podařilo někdy se společně na věc podívat, podívat se, jak vypadá současná situace, protože problém je to obrovský a je součástí globální rozvojové politiky a souvisí to s dalšími právy, právy žen a dívek. Paní předsedkyně, děkuji. Já myslím, že to musíme prodiskutovat, eh, prodiskutovat s dalšími, eh, dalšími politickými frakcemi já se vzpomínám, že i u nás, než byl potrat eh, povolen, tak potratům docházelo za velice nebezpečných eh, okolností a mm, bude potřeba najít fórum pro takovouto diskuzi. Pokud chcete, můžete věc koordinovat. Nikdo další se o slovo nehlásí, takže omlouvám se kolegové, ale vzhledem tomu, že jsme naplánovali hlasování až na půl šesté, tak budeme do půl šesté muset počkat, do té doby si uděláme přestávku. Uvidíme se tedy za 35 minut. Okay, colleagues. Takže, milí kolegové, milé kolegyně, doufám, že máte hlasovací karty. Nejdříve to otestujeme, protože, jak víte, tak nyní již máme i záznamy z tohoto hlasování pro účely zápisu. Takže, dobře. Kdo je proto, abychom opět měli kafe a čaj, aby nám je podávali v průběhu na naší schůzi. Prosím, hlasujeme nyní pouze test samozřejmě. Pouze to otestujeme, otestujeme technologii. Pouze to otestujeme, takže prosím, hlasujte. Hlasujte ano, ne, nebo prostě zdržel jsem se, jak chcete. Čili všichni, kdo máte možnost, nebo kdo jste oprávněni hlasovali, prosím, hlasujte, hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže lidi chtějí, abychom zase kafe a čaj měli na našich schůzích. Dobře, tím začínáme hlasovat. Nejprve to bude zpráva paní Hautala, která se týká lidských práv. Před chviličkou jsme o tom hovořili. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, ostatní pozměňovací návrhy k tomuto kompromisu nám odpadly a kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čili k dvojce všechno ke kompromisu dalšího odpadlo. Bylo mi řečeno, zpravodajka souhlasí samostatně jakožto vlastně dodatečné hlasování, to bude druhá část pozměňovacího návrhu 5. Takže pozměňovací návrh 5 od pana Venty a paní Becerio. Barrio, druhá část, to znamená exercises a tak dále. Emphasizes o této části budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je pro tento doplněk textu? Jenom ta druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Ano, ten nám tam zůstal, takže sedmička. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to. Ověříme druhou část. Pozměňovací návrh číslo 7. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to, promiňte, říká paní předsedající, je to zamítnuto. Zamítnuto, říká paní předsedkyně. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Desítka no. vypadla, takže jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto.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 zdrželi se, přijato. 18. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 20. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 19. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 21. Pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to. 21. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Uvěříme to. Takže zahajuji hlasování číslo 23. Hlasovali všichni. Končím hlasování. O jednoho navíc ZPP e máme, zdá se. Děkujeme, pane Rubiku. Výborně, teď je to správně a je to přijato. 14 k 10. Ústní návrh a budeme hlasovat o tom ústním návrhu. Jednička od zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 24. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis pět Pro, proti, zdrželi se, přijato. 27. Pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Zahajuji hlasování u čísla 27. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijeto. Ústně návrh 2. Kdo je pro? Ústně návrh pozměňovací číslo 2. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ústní návrh 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A 28 nám vypadla, takže 29. Ano, je to návrh paní Beserel Barrio. Ano. Kdo je pro? Včetně pana Predy. Někteří jsou proti, kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že jsme to zamítli, ale musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Návrh 29. Končím hlasování. Zamítnuto. Hmm, ne nějak eh, úplně nějakou velkou většinou, ale přece. Třicítka pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Zahajuji hlasování, návrh 30. Končím hlasování. Zamítnu to. Hmm, to je, ano, toto znamená skutečně, když je to teda takto mm, stejné číslo 12 na 12, tak to znamená, že jsme to zamítli. To je pro nové poslance informace. A nyní 31. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se. Paní Pisario Barajo. Ano. Ano, tak teď teda konečně prošel ten váš návrh. A nyní závěrečné hlasování elektronické, Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Takže teď teda to zaznamenáváme, končím hlasování. A přijali jsme to 21 hlasů pro, jeden proti, tři se zdrželi. Blahopřeje paní Hautala. Okay, we move to the... A čím se dostáváme k návrhu zprávy, která se týká činnosti smíšeného parlamentního shromáždění od pana Gerence. Je zde několik pozměňovacích návrhů, žádné kompromisy, bude nám to teda trvat déle. Prvním návrhem hlasujeme o 13. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto, říká paní předsedající. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, ověříme to, osmnáctku ověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 19 odpadla, takže 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se?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 Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třicet dva. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třicet čtyři. Pro? Proti? zdrželi se. To je opravdu těsné, takže to ověříme ještě jednou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 34. Kdo je pro? A 35 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 36. Pro? Proti? To bylo opět těsné, takže ještě jednou hlasujeme o 36. Končím hlasování. Zamítnuto. 37. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, Myslím, že to raději ověříme, takže ještě jednou 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 40. To je oddělené hlasování, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Myslím, že jsme to, ano, schválili jsme to 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jednička. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dvojka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Trojka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čtyři. Pro. Proti zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování o návrhu čtyři. Někteří se zdrželi, takže ještě jednou uvěříme čtyřku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pětka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto.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 Ověříme to. Takže ještě jednou. Zahajuji hlasování u desítky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Velice těsně. Jedenáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvanáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o celé zprávě, budeme hlasovat jmenovitě. V podstatě jenom ti, kteří jsou přítomní, budou je v zápisu, nebo teda všechny iniciativy, tam došlo ke změně, všechny zprávy, to znamená ne stanoviska, tam u zpráv musíme eh, přistoupit k nominálnímu hlasování. Takže o celé této zprávě, o tomto návrhu hlasujeme nyní. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 21 hlasů pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Blaho přejeme panu zpravodaji i v jeho nepřítomnosti. Děkujeme. And now we move to the discharge. A nyní přistoupíme ke zprávě o udělení absolutoria. Jsou to dvě zprávy. Ta první se týká souhrného rozpočtu konkrétně části o Evropské komisi a samostatně druhá zpráva se týká EDF. Nejprve budeme hlasovat o té části, která se věnuje Evropské komisi. Jedná se o stanovisko, nikoliv o zprávu. I'm afraid there's been a technical... Zdá se, že při posledním hlasování o poslední zprávě došlo ke eh, technické závadě, takže nemáme jmenovité hlasování. Podíváme se na tu předchozí zprávu Poslední hlasování bohužel nebylo zaznamenáno, muselo to být přitom jmenovité hlasování, takže budeme hlasovat v pozměněném znění o návrhu této zprávy. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni? V tom případě končím hlasování. A teď už je to v pořádku, děkuji vám, výsledek je stejný a teď už to máme vše v novém systému zaznamenáno. Dostáváme se tedy znovu ke stanovisku o udělení absolutoria souhrný rozpočet Evropská komise. Máme tady sedm pozměňovacích návrhů. První návrh. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo schváleno? Dvojka. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo schváleno? Trojka. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo schváleno? Čtyřka. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo, schváleno pětka, kdo je pro, proti, zdrž, zdržel se někdo, toto raději ověříme, budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 5. Končím hlasování, myslím, že to bylo schváleno, ano, 14 hlasy ku 10. Šestka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, Myslím, že to byla stejná většina. Chcete to ověřit? Zdá se, že to bylo schváleno stejnou většinou. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní budeme hlasovat o celém stanovisku v podměněném znění. Hlasujeme elektronicky? Ano, dobře. Takže elektronicky můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. Stanovisko je přijato 23 hlasy ku dvěma. Děkuji vám. A postupujeme k poslednímu hlasování. Je to udělení absolutoria pro 8., 9. a 10. IRF. Jednoduché, bez eh, většího počtu návrhů. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh číslo 2, kdo je... Pardon. Ano, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? to? Návrh číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Teď budeme hlasovat o celém stanovisku v pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato 23 hlasy ku jednomu. Děkuji vám. Tím se dostáváme na konec dnešního zasedání. Zítra začneme v 9 hodin. Sejdeme se ve stejné místnosti. Pro dnešní den děkuji. Skončili jsme dříve. Hezký večer.